Good evening, colleagues. Dobrý večer, kolegové. Pustíme se eh, eh, do práce, začneme eh, s jazykovým profilem. Máme tlumočení do dánštiny, malštiny, chorvačtiny a gelštiny. Dále sdělení předsedy k delegovaným prováděcím aktům. Parlament 8. listopadu dostal eh, návrh eh, komise eh, k provádění rozhodnutí C2010-319, pokud je o technické specifikace jednotného formátu pro víza. Základní akt Eh, byl eh, nařízení Rady EC 1680-95. Eh, přijetí tohoto prováděcího aktu bylo sděleno členům výboru a v rámci našeho newsletteru, pokud někdo chcete podat námitku, informujte sekretariát výboru do 24. listopadu 2017. A budeme hlasovat o zprávě paní Koraca Bild v 8 hodin. Bude to všechno elektronicky, jako vždycky, takže připravte si prosím elektronické kartičky. Já vidím, že je tady pan Engel, takže teď můžeme přistoupit k třetímu bodu na pořadu jednání. Já bych akorát eh, chtěl připomenout, že naše celá schůze bude trvat hodinu. A naším prvním eh, hlavním bodem je výroční zpráva o stavu základních práv Evropské unie v roce 2016. Já eh, bych připomněl, že 19. Eh, října pan Engel, který je náš zpravodajem, pro tu zprávu za rok 2016 předložil svůj návrh zprávy. Celkově se sešlo 596 pozměňovacích návrhů a teď budeme projednávat některé z nich. Franku, máš slovo. Děkuji, Claude. Já jsem um, tak napůl rád, že je to jenom 596 pozměňovacích návrhů. Já jsem tak eh, trochu čekal čtyřmístné číslo. Ale každopádně 596, eh, to je také slušné a bude to stačit. Eh, vyžadovalo se to docela velkou práci na kompromisních pozměňovacích návrzích. Víte, že jsem eh, začal eh, tím, že jsem nejdříve hovořil o technických omezeních té zprávy a potom, pokud je o politické vězení, tak jsem se chtěl eh, zaměřit na za prvé právní stát a za druhé na migraci a integraci, co by komplexní záležitost, nebo jednu, jednu komplexní věc. Čili zaměřili jsme se na tyto dvě oblasti a maximálně, eh, jsme se, eh, maximálně jsem se snažil dosáhnout eh, kompromisu, ale bylo také od samého začátku i mně jasné, že budou některé klíčové oblasti, na které kolegové poukazují, mm, které, na které se dívají jinak a které tam bude také třeba zahrnout. Tady mluvím o menšinových skupinách, jak pokud jde o sexuální orientaci, tak pokud jde o tradiční eh, menšiny, to eh, je tradiční eh, témata pro zprávu o základních právech. Tam přijmu celou řadu podnětů, které byly předložené k této zprávě. A potom také silné zaměření na děti. to samozřejmě také eh, bude eh, reflektováno. Je tady samozřejmě také eh, riziko, že ten text bude opět velice dlouhý. Já se pokusím se tomu vyhnout co nejlépe a budu reflektovat celou řadu těch podnětů ze strany kolegů a mm, Víte, že na eh, zasedání sněmových zpravodajů, které povedeme v eh, středu, pro ty z vás, kdo tam budou, eh, se opravdu budou snažit mm, pokusit se o mm, proškrtání části textu, které by akorát text prodloužily, aniž by zlepšili jej po obstavé stránce. Já se prostě snažím, aby, nebo budu snažit, aby to bylo krátké. Závěrem bych tedy ještě řekl, že se budu snažit přijmout to, co bude možné, protože to není nějaké ideologické eh, stranické téma, ale jedná se o eh, zprávu, eh, kterou jsme se rozhodli v Unii nebo v institucích přijímat, protože všude hmm. eh, v Unii eh, situace v oblasti základních práv eh, vyzývá nebo vybízí k zlepšení a určitě děláme dobře, když poukazujeme na ty jednotlivé věci. A tímto bych skončil. Děkuji. Děkuji, Franku. Máme tady několik stínových zpravodajů. Děkuji, že jste přišli všichni takhle v pondělí do Štasburku. Za SAD eh, je tady Cecil, prosím. Grazie, eh, grazie Claude. Ringrazio anche il relatore. Claude. Ráda bych také poděkovala panu zpravodaji za jeho slova na úvod. Připomínám, že podporuji ducha zprávy a také strukturu této výroční zprávy za rok 2016. Potřebujeme krátkou zprávu. Není třeba, bychom pouze schromažďovali informace. Tento cíl jsme si také vytkli, když, když jsme eh, společně stanovili, když jsme měli první schůzku stínových zpravodajů. To celé ovšem nemůže jít na úkor obsahu. Nyní, jak říkal pan zpravodaj, eh, máme 596 pozměňovacích návrhů což je dobré, neboť to umožní zpravodaji zprávu posílit, aniž by byl nucen do ní zapracovávat zbytečná opakování. Pan zpravodaj to již uváděl, počítal s větším počtem pozměňovacím návrhům, ale téměř 600 je skutečně také velké číslo a některé aspekty v nich jsou zásadní. My jsme například navrhli priority, které vidíme jako frakce, například eh, právní stát. První návrh pana zpravodaje byl velice dobrý, ale pozměňovací návrhy do něj vnáčejí zajímavé impulsy pro posílení právního státu v Evropské unii. My se eh, odvoláváme na článek 2 smlouvy a hovoříme o nástrojích, které můžeme využívat pro ochranu právního státu což je možné také propojit s odkazem na článek 7. Dále migrace a integrace. Naše frakce je toho názoru, že tato část byla poněkud nedostatečná, asi nejhorší z celé zprávy. Ten text nebyl teda jasný a nebyla v něm dobře zohledněna pozice našeho parlamentu, to, co již parlament přijal v dřívějším usnesení. Eh, migrace, integrace, tam se soustředujete zejména na Afriku, ale tady jde o migrace a integraci také v Evropské unii a protože jsem v pozměňovacích návrzích eh, eh, se snažila ukázat na pravý kontext a pravé příčiny fenoménu migrace. Říkáme také, že se členské státy angažují příště, příliš málo, nejsou ochotny často činit dostatečně právě v oblasti přijímací politiky a integrace. Vlády se nesnaží činí málo v této věci. A rovněž je třeba se zabývat příčinami, proč lidé musí opouštět své země. A ještě boj proti veškerým formám diskriminace, ochrana menšin, žen, mladistvých, to také zmiňují. A pak požadují Fond pro lidská práva uvnitř Evropské unie. Doufám, že budeme mít dost manevrovacího prostoru, abychom mohli přijmout zprávu, která bude úplná a e, se kterou budou spokojeni všichni. Tento týden máme ještě schůzku s tím zpravodajů, má frakce je ochotna jít cestou kompromisu, tak abychom tuto zprávu mohli ještě dále posílit. Děkuji mnohokrát, Cecil. Děkuji a nyní Natalie. Grisbe, která zastupuje pana Michela za ALDE. Děkuji, děkuji, Claude. Já jsem chtěla ještě jednou potvrdit, že opravdu zastupuji Louis Michela, našeho stínového zpravodaje. A pokusím se opravdu přesně tak, jak on se vyjádřil k této zprávě, to zde přednést. Rád by poděkoval panu Englovi za úžasnou zprávu a zdůrazňuje to, že opravdu může podepsat plně přístup, který Frank navrhuje. Aby tato zpráva totiž nebyla ideologického charakteru, jak bylo řečeno, to skutečně se povedlo panu zpravodaji, aby to byla politická zpráva, která vysílá určitý jasný, silný signál ohledně tohoto tématu migrace, elektronická zpráva a řízení. Toto jsou opravdu velice vhodná témata. Pokud jde o tu zprávu a řízení, myslím si, že vzhledem ke stávající situaci je velice důležité, aby se parlament zapojil do této důležité rozpravy a přišel s tímto příspěvkem a aby zde zpravodaj právě hovořil i o určité společné zprávě a řízení na úrovni EU. Samozřejmě, že je jasné, že nemůžeme aby zde skutečně byl určitý klub členů, které, kteří nehrají stejné podmínky, takže o tom bychom měli v rámci EU, o tom bychom měli vést dialog. A dále jsou to další oblasti, to je to zprávy, pan Louis Michel by si přál, abychom se věnovali uh, ještě více populismu, nárůstu extremismu, což je v rozporu s našimi společnými evropskými hodnotami a představují hrozbu pro základní práva. Samozřejmě, že je to propojeno i s problematikou zprávy a řízení věcí veřejných. Tomu musíme věnovat této zprávě rovněž pozornost, tak to navrhuje na stěnový zpravodaj. Zároveň by si přál, aby u této výroční zprávy byl zapojen buď jakožto eh, zpravodaj nebo stínový zpravodaj do budoucna a eh, že si je vědom toho, že to je velice nelehká práce, že důvěřuje panu zpravodaji a eh, by naš, nalezl tu správnou cestu vpřed a že umožní konstruktivní diskuzi mezi stínovými zpravodaji a že tento text bude stručný, ale zároveň opravdu k věci. Děkuji. Thank you very much, Natalie. Děkujeme, Natali, říká pan předseda Glora Ferrara za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Rovněž já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za jeho návrh, který je velice dobrou bází pro naši práci. Když jsem byla zpravodajka v roce 2013 a 2014 za toto téma a vím, jak obtížné takto komplexní a choulostivé téma schrnout a stručně představit. Často je důležité jednat, zprostředkovávat obsahy, snažit se dosáhnout kompromisu a zároveň zachovat jasnou strukturu. Proto sdílím to, co jste bylo již řečeno. Je důležité, abychom si vybrali, dokázali vyfiltrovat ty nejdůležitější argumenty, abychom měli nakonec text, který se bude dobře číst a bude v sobě mít jasná poselství. O rok 2016 byl velice důležitý, například s ohledem na migrační toky, ale i z dalších důvodů. Je tedy jasné, že migrace musí ve zprávě být zohledněná relativně široce. Pozměňovací návrhy, které jsme předložili my, jdou tímto směrem. Jde nám pouze o to v některých bodech být přesnější, než zatím zpráva je. Zejména bychom si přáli, aby se jasně ukázalo na skutečnost, že Evropská unie musí dávat více peněz na boj proti obchodování s lidmi a musí poskytnout alternativu k nelegální migraci je třeba řešit ty skutečné problémy, které migraci provází a proto potřebujeme prostředky, peníze. Dále očekáváme, že parlament jasně odsoudí veškeré dohody s diktátory či se státy, které nedodržují lidská práva. Pouze proto, eh, tedy dohody s takovými to osobnostmi, pouze proto, že chceme omezovat tok migrantů, to nemůžeme nikdy přijmout. jinak jsem toho názoru, že korupce je velice důležitá věc. Děkuji zpravodaj za to, že tam je, ale myslíme si, že by se to téma mělo trochu více rozpracovat. Víme, že korupce je největší hrozba pro právní stát a pro dodržování lidských práv. Pokud se korupčně eh, odvádí veřejné peníze, eh, odchylí od svého účelu a jdou někam jinak, tak to škodí společnosti celé a také lidským právům tématem, to už bylo v letech 2013 a 2014, když jsem byla zpravodajka. Já jsem potěšená, že pan zpravodaj zmiňuje toto téma i nyní za rok 2016. Pokud by komise zrealizovala požadavek parlamentu ve spolupráci s agenturemi, které překládají výroční zprávy, také ve spolupráci s členskými státy, bylo to velice dobré. Důležité je, abychom eh, jednali preventivně již předem a ne vždy pouze ex post, až se něco stane. Myslím si, že zprávu budeme moci podpořit a eh, přeji si, aby pan zpravodaj dokázal naformulovat pěkné kompromisy. Děkuji. Děkujeme, Lauro. A teď ještě Pítr Niedermiller. Děkuji, děkuji velice stručně. Nejprve bych rád poděkoval zpravodaji za odvedenou práci. Jsem si jistý, že to je velice dobrý odrazový můstek pro další rozpravu. Nejprve bych rád řekl, že se mi líbí, že je v této zprávě zahrnuta otázka právního státu, protože lidská práva, základní práva nemohou existovat bez právního státu. To je základní podmínka. Zároveň bych rád řekl, když se podívám na ty předchozí zprávy, že otázka základních práv, lidských práv, právního státu se v Evropské unii zhoršuje a zhoršuje to, k čemu došlo v Varšavě před několika dny 60 tisíc demonstrantů hovořilo o bílé Evropě, čisté Evropě v roce 2017. A to nebyli pouze polští eh, demonstranti, byli tam i Maďaři a tak dále. Čili vidíme, že dochází k silnému nadnárodnímu pohybu na krajní pravici a to není pouze nějaká úplně okrajová marginální záležitost. O tom bychom měli hovořit i v této zprávě, protože pokud lidská práva a základní práva něco ohrožuje, tak je to právě tento fenomén. Měli bychom o tom hovořit velice jasně. Doufám, že budeme schopni se to o tom alespoň zmínit v pozměňovacích návrzích či v poslední verzi či u poslední rozpravy eh, k tomuto tématu, protože nejzávažnějším fenoménem v současné době je právě toto násilí a aktivity krajní pravice. Děkuji. Děkujeme, Pítře. Ještě někdo by se k tomuto tématu rád vyjádřil, než dáme slovo zpravodaji? Takže, Franku, chcete na to reagovat? Ano, velice stručně, protože, jak už jsem se o tom zmínil, my se ještě ve středu k tomuto tématu uvidíme se stínovými zpravodaji. Je zde takový docela komplexní soubor kompromisních návrhů. Uvidím, jak se na to stínoví budou dívat, co, nejpr- co nejdříve vám je rozešlu. Jelikož jsme pod určitým tlakovým, časovým tlakem a před pouze několik dní od přijetí pozměňovacích návrhů, prostě proto jsem to proto jsem postupovala tímto způsobem a budu se snažit, aby to ve středu bylo opravdu co nejkomplexnější Budu se snažit vzít v potaz návrhy týkají se všech oblastí, včetně zaměření, o kterém hovořila Cecil, to znamená ten přístup k migraci. Víte, já se budu snažit být stručný, tak aby prostě to nějak vznělo opravdu tím správným řádným způsobem. Budu se o to snažit a vezmu v potaz velice rád především prvky, o kterých se zmínil Louis Michel, pokud jde o důležitost právního státu. A zároveň to, o čem se zmínila Laura a ostatní EPP kolegové ohledně korupce. To je prvek, kterému jsem se nemohl plně věnovat, protože jsem měl omezenou délku textu, ale samozřejmě, že jasnější přístup ke korupci a rovněž mm, škodlivému dopadu tohoto fenoménu na naši společnost by tam měla být zahrnutá. Takže takto to bude probíhat ve středu a poté určitě bude možnost se tomu ještě věnovat. Děkujeme, říká pan předseda. To je samozřejmě velice obtížné. Každý rok mm, tato zpráva děkuji vám i všem stínovým zpravodajům za odvedenou práci. 11.12. je lhůta pro předkládání návrhu a hlasovat budeme v 8. Jestli dovolíte, tak možná ještě další bod na našem programu, kterému jsme se mohli věnovat, tak aby to bylo jednodušší pro nás, pro všechny. Takže Sedmička. Nebo Judith, eh, vy byste chtěla teď probrat eh, stručně tu svoji bodu. Eh, jsou tady všichni, kdo chtěli vás poslouchat. Nikdo si nebude stěžovat. Dobře, takže kolegové, budí, pusíme se stručně do sedmičky. A sice předcházení využívání finančního systému plní peněz nebo financování terorismu. Judith eh, nám eh, představí eh, aktuální situaci k vyjednávání o trialogu. Takže rovnou dám slovo tady naší stínové zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Ano, můžu vám něco říct o tom, jak probíhají vyjednávání s radou a komisí v oblasti špinavých peněz. My bychom měli eh, vést osmý trilog zítra odpoledne ve čtyři hodiny, ale musím vám říct, že Rada mi říkala, že eh, nemá vyjednávací mandát. Hmm, měl to být už eh, závěrečný dialog, abychom mohli uzavřít dohodu vědáme už přes eh, rok, eh, než jsme začali na malckým předsednictvím. Pokud jde o transparentnost a důvěru, tak to je eh, velice těžké s Malťany, to asi uznáte. Potom Estonci, ty se opravdu snažili maximálně, ale bylo jim řečeno, že nemohou pokračovat a s námi zítra zavřít dohodu, protože se nemůžou nikde pohnout ničem. A pokud jde o LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers teďko, je opravdu velice nepříjemné, že členské státy nejsou schopné se dát dohromady a, a pracovat na legislativě, která by vedla k větší transparentnosti a, a bojovala proti praní špinavých peněz, financování terorismu, vyhýbání se daním a daňovým únikům. Je obtížné eh, tohle nějak eh, spojit eh, s důvěrou veřejnosti odhalování informací o politicky e, exponovaných osobách e, na vnitrostátní úrovni. Jsou tady určité e, mezery, pokud jde o subjekty z vnějšku Unie, které zde vyvíjí činnost. Vidíme u Paradise Papers, že firmy a trusty přesouvají peníze z vnějšku venek a zase zpátky a pořád dokola. A a pokud tam necháme ty cizí subjekty nedotčené, tak vytvoříme obrovskou mezeru. Tohle se vám snažím eh, říci eh, v momentě, kdy se snažíme eh, tady rozložit co dále, rozlišit co dále. Zatím jsem nehovořila se stínovým zpravodaj, se spoluzpravodajkou. A, a zítra máme schůzi stínových zpravodajů ve tři a, a uvidí, musíme se rozhodnout, co dále. Ale zatím máme radu, která není schopná se s námi dohodnout eh, v zadané politické situace eh, s Paradise Papers. Děkuji. Děkuji, Judith. Nedokázala mm, bys to určitě říct jednoznačněji ohledně toho, co si myslíš o, o radě a o tom, eh, kterým směrem se to ubírá. Říká, že zítra bude zasedání s tím ve tři, kde se rozhodne, co dále. Eh, má někdo nějaké dotazy na Judith nebo připomínky, eh, nebo ještě k tomu chce něco dodat k této velice důležité eh, otázce? Není tomu tak. Dobrá, a tím jsme se o kousek posunuli k momentu, kdy bude za 7 minut 8. Ještě další věc bychom mohli. Jsou tady všichni, možná moji všichni stínoví zpravodajové, asi ne. Vážení kolegové, eh, možná, jestli by vám nevadilo, eh, bychom si usnadnili život a udělali bychom další bod. Eh, já bych to rychle asi zvládnul, asi, asi to nikomu zase tak na sesi neleží, takže je to bod 5 a je to moje věc, tak nikomu to nevadilo? Dobře. Takže eh, bod 5. Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích eh, zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání. Modrá karta, tedy eh, několik rychlých informací. Já jsem zpravodajem k této věci a parlament přijal své stanovisko 15. června a 26. července probíhají vyjednávání v takovém dobré atmosféře spolupráce s, mezi předsednictvím a komisí. Stále se řeší tři věci. Je, já vím, že modrá karta za stolik jako nezajímá každého, ale projedu to v celé. Máme tady harmonizaci eh, tedy v rámci těch, eh, těch systémů v rámci EU. Potom dru, druhé sporné eh, téma je eh, rozsah působnosti pro příjemce mezinárodní ochrany a to třetí je eh, tedy zahrnutí těch příslušných dovedností. Máme tady samozřejmě eh, spolupráci s výborem pro zaměstnanost v této otázce. Předpokládáme, že ještě proběhnou dva další trialogy do konce roku a to za esenského předsednictví, které se snaží dosáhnout s námi dohody. Děkuji svým stínovým zpravodajům za pomoc. Je tady jeden z nich, stínový zpravodaj pan Engel, Nevidím eh, tady žádné další. Má tady nějaké dotazy eh, k trialogu o modrých kartách a jeho pokroku, tak prosím ukažte, pokud no, tak se nám opravdu zadařilo. Cecile, chceš se něco zeptat modrým kartám? Prosím. Pěchy a... Děkuji velmi stručně. Dlouho jsme na tom pracovali. Dublinské nařízení je důležitý bod. Ráda bych věděla, či se dozvěděla něco o následující věci. Chce se rada věnovat celému balíčku, neboť každý z těch bodů je důležitý. Nic tam není méně důležitého než zbytek. Proto si myslím, že by bylo vhodné a nejlepší, kdyby se tomu věnovali jako balíčku. Co si o tom rada myslí? Děkuji, Cecil. U eh, té modré karty eh, je to balíčkový přístup. Prostě komise jako to, eh, a my to vnímáme tak, že to je citlivá otázka, pokud jde o to, abychom alespoň měli nějakou právní cestu mm, pro přistěhovalce. Tohle revize, tohle není žádný prvotní návrh na modrou kartu, to je akorát revize modré karty, kterou členské státy moc nepoužívají s jedním nebo dvěma výjimkami. Takže tohle je opravdu věc, která hodně eh, zlepšuje naši situaci. Eh, jsou tady určité obtíže, ano. Ale jsme si eh, všimli, že tady je něco k harmonizaci těch systémů nebo mezinárodní ochrana pro příjemce. To je pořád na stole, to zatím nebylo škrtnuto. Takže já vím, že vás tohle co zajímá a já si myslím, že bychom měli mít eh, pořád tady mm, legální migrační opatření na stole. Máme jich velice málo. A v tomto ohledu eh, děkuji eh, stínovým zpravodajům za všechnu tu práci, kterou tady dělají, abychom opravdu nevyloučili tu legální migraci z legislativních prací vůbec. Birgit, ještě nějaké otázky k modré kartě? Birgit Zippel, prosím. Ne, ne, já se omlouvám, já jsem byla trošku zmatená, protože jsem přiběhla zvenku a chtěla jsem mluvit k bodu 6, ale pokud jsem pochopila dobře, tak teď eh, je eh, pětka. Ano, já to dneska eh, beru tak trochu kavkovsky ten pořad jednání. Já tady probírám prostě všechny ty věci, abychom zabili čas do 8, než se bude hlasovat. A už je osm vlastně, ale takže já jsem vzal bod pět ale do půl šestce jsme se ještě nedostali. Takže až odhlasujeme, tak se dostaneme k šestce. A teď můžeme, myslím, hlasovat, jsou tady asi všichni. Okay, colleagues, if everyone is ready, we can uh, proceed to the vote. Takže kolegové, při uh, k hlasování. Prosím, um, zaujměte všichni místa. Budeme hlasovat elektronicky stále a jestli se všichni usadili, tak už přistoupíme k hlasování. Dobrá, takže prostě dnes budeme hlasovat o jedné věci a sice o eh, návrhu eh, zprávy o provádění směrnice Evropského parlamentu a rady 2011-93 EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlednímu zneužívání, pohlednímu vykořišťování dětí a proti dětské pornografii. Naší zpravodajkou je Anna Maria Koraca Bild. Anna Marie, chcete si vzít slovo před hlasováním? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla moc poděkovat každému, každému stínovému zpravodaji, všem poslancům, protože tady máme text, který je jasným signálem členským státům, že to musí dělat více, rychleji a silněji na prosazování politiky nulové tolerance vůči zneužívání dětí. Děkuji vám mnohokrát. A nyní budeme hlasovat kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 53. Zahajuji hlasování. A končím. Přijato. Pozměňovací návrh 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 68. a Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 69, kde eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 70, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A, to 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato. 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 75. Zahajuji hlasování. Přijato. 77. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Přijato. 81. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 84. Eh, Končím hlasování. Přijato 85. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 94 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 95 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 96, eh, za hlasování. Končím hlasování. Přijato 97, za hlasování. Končím hlasování. Přijato 98, za hlasování. Končím hlasování. Přijato Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 102 a zahaj, 112 zahajuje hlasování. Já si myslím, že to je mínus. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 113 a zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 114. za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 115. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměnací návrh 122 e a 48 jsou totožné. Zahajuji hlasování. 122 a 48 totožné. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 123. Eh, zahajuji hlasování. Přijato kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 126 a 128 jsou totožné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 133 za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 144. Zahajuji hlasování. Končím, Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1, 4, 5. Zahajuji hlasování. 1.4. Promiňte, 1.4.6 nám vypadlo, omlouvám se, říká pan předseda. Takže, 16, takže kompromis číslo 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 155 hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 156. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 17. Končím hlasování. Přijato. A nyní zde máme úvodní ustanovení. Budeme hlasovat unblock od jedničky až po osmičku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čili to byla právní stanoviska, je to schváleno a nyní úvodní ustanovení. Devítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Desítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvanáctka. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Třináct. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Patnáctka. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Šestnáctka. Hlasujeme nyní. To byla šestnáctka? EPP tam má o jednoho člena navíc, takže poprosím, aby se jeden stáhl. Nevím, proč až tak pozdě k tomu došlo, ale prosím, ano, dobře, takže už jsme to upravili, končím hlasování. To bylo u 16 schváleno. 17 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 19. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 22. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 25. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 26. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 27. Hlasujeme nyní. 27 a 28 hlasujeme společně. Končím hlasování. Přijato. 29. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 30. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 34. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže a nyní hlasujeme jmenovitě o celém textu. Můžeme hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 46 pro, jeden proti a jeden se zdržel. Blahopřejeme. Blahopřejeme paní Koraca Belt. Takže děkuji, milí kolegové, tím jsme skončili hlasování a dostáváme se k dalším bodům na našem programu. A tímto bodem je bod číslo 6. Opouštíte-li nás, tak prosím opravdu v tichosti. Dostáváme se k bodu číslo 6. Paní Sipel, vy zde nahradíte paní Fajon? Dobře. samozřejmě v pořádku. Takže Birgit, všichni jsme připraveni. Omlouvám se, milí kolegové, snažím se, abychom opravdu ukon- skončili eh, naše schůzi co nejdříve. Takže Birgit zde nahradí eh, paní Fajon. Děkuji. Já zastupuji Tanio Fajon, která zde dneska večer nemůže být a jde o eh, nařízení, které se týká kvalifikaci. Libe hlasovalo pro Eh, toto nařízení 15.6. Mandát byl potvrzen na plenárce 5. července. Rada přijala částečný všeobecný přístup 19. 7. Je důležité zúraznit to, že Rada nebyla schopná ještě přijmout mandát k celému textu prozatím, má pouze omezený mandát. Některá ustanovení jsou zatím otevřena, především ta, která se týkají jiných legislativních návrhů z asilového balíčku. Rada zatím nepřijala své stanovisko například k dublinskému nařízení. Paní Fajon by ráda zdůraznila to, že to prozatím nemělo negativní dopad na vyjednávací proces, ovšem Finální výsledek je zatím otevřený a bude záviset na schopnosti rady schválit kompletní mandát. Pokud jde o stávající vyjednávání, došlo ke dvěma politickým trialogům a omezenému pokroku u možného kompromisního textu. První eh, jednání proběhla i na technické úrovni. Vyjednávací tým projednal prvních devět článků nařízení, včetně osmičky, o interní ochraně což je rovněž první zásadní problematický bod, eh, na kterém se instituce nedohodly. I přes kvalitní práci eh, očekám pouze dva další trialogy do konce letošního roku a je jasné, že i pod nadcházejícím bulharským předsednictvím bude tato práce probíhat. Ráda bych využila této příležitosti a požádala radu, aby co možná nejdříve schválila mandát u, u těch zbylých ustanovení nařízení a zároveň, aby byla otevřena kompromisům, jelikož jsou zde ještě různé uh, nebo dlouhý seznam bodů, na kterých se obě instituce zatím neschodly. Já si dovolíte úplně na závěr, pane předsedo, osobní poznámka. Myslím si, že je neakceptovatelné, aby všechny tyto různé texty o ohledně asilového balíčku nebyly schváleny komisi koherentním způsobem. Parlament i přesto je schopen přijít se stanoviskem po náročných jednáních. A zdá se, že rada prostě není schopná, není ochotná postupovat stejným způsobem a pořád není připravena představit své vlastní stanovisko. Proto bychom měli zvážit, jak tlačit na radu, tak aby konečně to stanovisko předložili. Děkuji. Děkujeme, Birgit. Děkujeme i za to, že zde zastupujete paní Fajon, že jste nám poskytla informace aktuálně o trialogu a zároveň i ta poslední poznámka ohledně stávajícího stavu azylového paličku. Jistě kolegové si těchto informací váží. Takže děkuji vám, milí kolegové, za to, že jste vydrželi až do konce dnešního jednání. Tím se dostáváme opravdu na závěr. Ano, můžete, už můžete odejít. Takže velice šikovně jsme ty dva další body zahrnuli už před hlasování. Ještě nějaké eh, věci do bodu různé, pokud ne, tak 21. a 22. proběhne eh, naše další, 21. Eh, 21. a 21. to bude společně s Ekonem naše schůze. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký večer.